otázce o vědu, tak abychom zaručili co možná největší bezpečí pro, pro občany. Děkuji. Vážení kolegové, tímto uzavírám rozpravu k tomuto bodu. Hlasování proběhne zítra v 11.30. Dalším bodem na dnešním pořadu dne je otázka k ústnímu, ústnímu zodpovězení ohledně vytvoření společného programu EU pro přesidlování. Než dám slovo paní ministrině Děry, požádám autory dotazu k ústnímu zodpovězení. Jsou tři. Nejprve dám slovo panu Tavarešovi. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Uprchlíci jsou zřejmě nejzranitelnější lidé na světě. Nejzranitelnější z těch zranitelných jsou ti, kdo nikdy nemohou jít domů a do, navždy zůstanou v transitní zemi. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky odhaduje, že uprchlíků je každý rok 200 tisíc a my víme, že zhruba polovina jde do Spojených států a do zemí kolem Spojených států. My v Evropské unii přijímáme každý rok 4,5 tisíce uprchlíků a proto naléhavě potřebujeme program pro uprchlíky. Rada už na to reagovala. Švédské předsednictví hovořilo o tom, že to bude asi 100 tisíc za rok ale bylo řečeno, že s tím něco musíme dělat, protože jde také o pověst Evropské unie. Já vím, že i pro maďarské předsednictví z historických důvodů by měly být uprchlíci důležitou otázkou. V roce 96 proběhlo poprvé mezinárodní společné úsilí ve snaze něco s tím udělat, ale podívejte se, co se stalo od té doby. Pořád je to naléhavá otázka a já se obávám, že se to tím rada musí znovu zabývat. Berte uprchlíky jako prioritu pro radu, je to naléhavé. Potřebujeme nezbytné dokumenty. Musíme je podepsat. Máme zprávy, máme spolurozhodování o Evropském fondu pro uprchlíky. Řečtí komunisté a konzervativci tady mají problém. Že to opravdu musíme nějak změnit. Potřebujeme proces spolurozhodování. Ale problém je ten, že ze spolurozhodování taky často bývá spolu nerozhodnost. Vezměte si třeba jadernou energetiku. Potřebujeme určitá opatření. Potřebujeme, aby každoroční priority tyto věci pokrývaly. Podívejte se na problémy, které máme třeba v severní Africe. Od tamtud také vzejdou uprchlíci a my nemáme prostředky, jak reagovat. Rada bohužel neuzavřela proces spolurozhodování. Takže je to naléhavé ale kromě toho ještě potřebujeme peníze, potřebujeme pro tyto země peníze, abychom tam ty lidi mohli poslat. A to musí také naléhavě udělat členské státy. Předseda přerušuje. Ano, potřebujeme solidaritu, musíme se postarat o to, že vytvoříme nezbytnou infrastrukturu. Už končím, pane předsedo. Vážená Rado, my jsme spolu zákonodarci. Parlament a rada jsou zákonodáci, ale je opravdu důležité, abychom něco udělali, jinak přijdeme o důvěryhodnost. Předseda přerušuje řečníka. Dalším řečníkem je paní Hirsch. Máte také dvě minuty, jenom dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Eh, program eh, znovu osídlování, to byl program, do kterého jsme věnovali spoustu energie ze všech frakcí. Eh, vyslali jsme tím signál a s maximální prioritou jsme na tom pracovali, poněvadž to velice důležité téma. Jde totiž o lidi. To, teď, to, co teď vidíme, co se děje v severní Africe, to nás vlastně vede k tomu, abychom z toho rychle vyvodili důsledky. už jsme ztratili ten rok, my bychom měli využít čas, aby ve společnosti se rozvinula sociální diskuse, aby členské země, města a obce, aby měli své programy, a to i v nových členských zemích. Tato situace, to je de facto společenský konsensus. Ten postupně eh, vzrůstal a není prostě možné ho přerušit tím, že rada a další vysocí aktéři nejsou schopni pokročit dál. My skutečně chceme, aby ta diskuse se rozproudila a aby to byla pro nás liberály alespoň eh, aby to byla priorita. My jsme tedy vyslali signál a očekáváme, že také rada se k tomu jednoznačně vysloví. A členské země, které dosud nebyly aktivní v této věci, aby byly motivováni, aby byly vzati na palubu, aby také byli ochotni se zde zapojit. Proto tedy máme velkou prozbu ze stranu liberálů, ale myslím, že také za všechny jiné frakce mohu říci, poněvadž jsme spolupracovali dobře, abychom toto považovali za prioritu a abychom Eh, a založili jakousi širší eh, společenskou frontu, aby se to dále neodsouvalo. Děkuji vám. Pan Papa Nikolau. Pane předsedající, já bych chtěl navázat eh, na to, co řekla moje kolegyně. A chci říct si toto. Paní ministrně, rok od rozhodnutí v parlamentu, eh, za kterým eh, je obrovské úsilí. My jsme dokonce kvůli tomu jeli do Sýrie a pokusili jsme se vytvořit pobídky k tomu, aby co nejvíce členských zemí vstoupilo do tohoto programu. Čili navzdory tomuto úsilí se pořád nic neděje. A Jestliže rada má nějaký problém, jestliže má nějaký důvod k nečinnosti, tak prosím, pracujte spolu s námi na řešení. My jsme hovořili o humanitární dimenzi tohoto programu, ale také o nástroji, který Evropská unie by tedy měla k dispozici, aby byla účinnější ve své zahraniční politice. To je e, důležité, respektive bylo by to důležité pro paní Eštnovou v Severní Africe. Bylo by hezké, kdyby se tam mohla prokázat nyní takovýmto programem. A my hovoříme o tom, že taková potřeba je vlastně celosvětová. Musíme e, nicméně e, si uvědomit, že ten problém teď buší na naše dveře a měli bychom převzít vedoucí roli. Je důležité, aby tento program pokračoval dále a abychom se bavili nyní o finančních prostředcích po roce 2013, aby tedy i pro tento program byly rezervovány prostředky a neměli bychom dále eh, ztrácet čas, aby ty prostředky také mohly být využity. Na závěr chci říci eh, toto. Eh, chci vám připomenout návrh z parlamentu a chtěl bych odkázat také na Evropskou lidovou stranu, pokud se týče realokace, tedy přesídlování interního. Eh, já doufám, že nedojde k dalším eh, katastrofám, než tato iniciativa bude v život uvedena. Děkuji, nyní požádám za radu paní Giery. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, Evropský parlament eh, zaslal tři dotazy Radě. Já děkuji autorům za detailní rozvedení myšlenek, eh, respektive myšlenky tohoto dotazu k ústnímu zodpovězení. Ty tři dotazy se týkají rozhodnutí Rady eh, ustavit Evropský uprchlický fond a změn v období 2007 až 2013 pokud je o společný evropský program eh, přesídlení. Já si myslím, že eh, ve svých eh, dotazech parlament ukázal, že je třeba pomáhat lidem v nouzi. Já za to chci europoslancům poděkovat, za to, že věnují potřebám řešení situace uprchlíků pozornost. Já zastupuji Maďarsko v roce 1956 po maďarské revoluci. E, také dobře víme, že musíme pokročit v řešení situace uprchlíků. A krize v severní Africe ukázala, že potřebujeme funkční jednotný evropský uprchlický systém a režim. Já souhlasím s postem Evropského parlamentu, že EU by měla se vzít odpovědnost za problém eh, přesídlení uprchlíků, eh, pokud se chceme uchovat vůči roli v oblasti humanitární pomoci. Dovolte, abych vám nyní poskytla aktuální informace ohledně situace uprchlíků na libyské hranici, jak je tedy aktuální stav. Eh, já jsem zónu navštívila, tuniskou, libyskou hranici tedy, začátkem března a přijížděla tisícovka uprchlíků za hodinu. Obvykle šlo o migrující pracovníky, kteří žádali o repatriaci, o návrat do vlasti. To byla tedy nejpalčivější otázka eh, v té době. Asi nejobtížnější, v nejobtížnější situaci byli ti, eh, kteří u sebe neměli žádné doklady. Eh, těch se museli ujmout různé mezinárodní organizace. Navracení těchto lidí do vlasti je respektive repatriace eh, Tady v případě nemožnosti repatriace třeba pomyšlet na možnost přesídlení. Eh, pan Mortoni eh, navštívil východní hranici Libie, především chtěl schromáždit informace o stavu v oblasti uprchlíků, sešel se také s egyptskými orgány a situace se změnila. Eh, Již tři dny eh, tuto část hranice nepřekračují uprchlíci z Libie. Nyní asi dvě stovky lidí um, potřebují přesídlení. Um, ostatní zatím obstarali, evakuaci obstarali egyptské orgány e, za pomoci Evropské unie. E, maďarský ministr má nyní jednání s ministrem, e, s ministrem zahraničí Bengáské, Bengáské rady a ministrem zahraničí Egypta, aby se řešila situace uprchlíků. Chci zdůraznit, že jsme připraveni vyvinout eh, maximální úsilí, tak abychom dostali závazkům obsaženým ve stokholmském programu, abychom ustavili celoevropský režim, celoevropský systém eh, založený na eh, ženevských konvencích z roku 1951 o postavení uprchlíka a, na, a postavení také na dalších mezinárodních instrumentech. Maďarské předsednictvo je odhodláno prosazovat tyto návrhy a na základě mandátu od členských států jsme připraveni zahájit neformální trialog o kvalifikační směrnici, eh, kde cílovým datem je rok 2012. Eh, děkuji vám také za lednovou rozpravu, které jsem se měla možnost zúčastnit a zareagovat na eh, vaše dotazy. Dovolte, abych rovněž zdůraznila, že Rada si je vědoma významu programu přesídlení a byli jsme proto rádi za návrh usnesení od vás a za sdělení komise eh, ze září 2009. Tyto iniciativy navázaly na dohodu dosaženou v Radě v roce 2008 ohledně Evropského paktu pro eh, přistěhovalectví a eh, azylové otázky kdy jsme na dobrovolném základě chtěli směřovat také k přesídlení, k přesídlování osob eh, s příslušným statutem pod záštitou OSN. Rozhodnutí Rady z listopadu 2008 apelovalo na členské státy, eh, aby přesidlovali uprchlíky na své území. Čili Apelovali jsme takto na členské státy. A v roce 2009 potom eh, se rada začala věnovat eh, změnovému návrhu eh, pro ustavení Evropského uprchlického fondu a v roce 2010 několikrát proběhla neformální jednání s europoslanci. Členské státy přistupovaly velmi flexibilně k návrhům parlamentu s tím, že společným cílem je nastavit zdokonalený, flexibilnější režim oproti návrhu komise. Eh, jak upozorňujete ve svých dotazech o svým odpovězení, eh, po těchto neformálních jednáních eh, bylo v Radě dosaženo dohody, pokud je o politický obsah dohody. Rada se postavila příznivě k jednomu z nejdůležitějších návrhů, to znamená, že je třeba ustavit mechanismus, který by mimo jiné i finančními pobytkami eh, podporoval členské státy v tom, aby se zapojili do programu eh, přesilování uprchlíků. Na druhou stranu Rada nemohla podpořit návrh Evropského parlamentu, aby po eh, aby pokud je o přijímání aktů v přenesené působnosti podle článku 290 Lisabonské smlouvy, byl uplatňován právě postup aktu přenesené pravomoci. Tady je názor komise a rady totožný. Jde tedy, pokud je o program řízení migračních toků, tak tam jsou nastaveny jasné časové lhuty a efektivní plánování by mělo zlepšit implementaci. Rada kromě toho souhlasila eh, s pozicí Evropského parlamentu, že stanovení eh, jednoletých eh, priorit pro přesidlování Eh, by mělo se obírat cestou prováděcích předpisů k aktuálnímu nařízení. Bohužel jsme nedosáhli dohody eh, tak, abychom si eh, každoročně stanovovali tady priority programu přesidlování, ale nezapomínejme, že časové období 2007 až 2013 vypadá tak, že ten Evropský uprchlický fond může podporovat přesidlování. Již dnes členské státy, které se zapojí do programu přesilování, mají nárok na eh, o něco zvýšenou podporu. A eh, pokud je o geografické regiony, eh, odkud přichází uprchlíci, jejich národnost, pokud je určování způsobilosti, tak to se tedy každoročně reviduje. A je zde také finanční pobídka na každého přesíleného uprchlíka. Členské státy, které se do posud do programu eh, nezapojily, eh, se eh, postupně začínají zapojovat. Ráda vás mohu informovat, že s potěšením vás mohu informovat, že Maďarsko od příštího roku se do tohoto programu přesilování uprchlíků zapojí. Od příštího roku tedy. Rada samozřejmě ráda projedná jakýkoliv proveditelný, praktický, reálný návrh pro dořešení stále ještě otevřených otázek a problémů. Samozřejmě eh, vycházíme také z návrhu komise a vždy nám jde o, o to, aby ten mechanismus byl flexibilní a co možná nejefektivnější. Jistě bychom neměli dopustit, aby kvůli eh, sporům o právní interpretaci docházelo k odkladům v implementaci Eh, celá řada otázek se pojí s tématem prováděcích předpisů versus eh, aktů v přenesené pravomoci a eh, na tom se některé věci, některé otázky blokují. Já si myslím, že v tomto konkrétním případě bychom měli bezodkladně pokračovat vpřed. Děkuji. Děkuji, paní Gery. A na něj si vyslechneme prohlášení za jednotlivé politické skupiny. Jako první bude hovořit pan Diaz de Mera za ALS. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Nikoho nepřekvapí, když znovu řeknu, že solidarita s uprchlíky a přesídlenci musí být základním prvkem politiky společenství v oblasti azylu a dalších politik. Ale solidarita nestačí. Nestačí solidarita s těmi, kdo pocházejí z ekonomicky slabých společností. Musíme být solidární i vůči těm, kdo kvůli kultuře, náboženství nebo jazyku jsou předmětem pro následování v těch zemích, kde žádost o ochranu a příchod přistěhovalců není tak intenzivní, ale jsou i další země, které sami nejsou schopny čelit obrovskému tlaku, který se na ně každodenně vyvíjí. Zprávy Evropského parlamentu a oznámení Evropské komise o programu přesídlování Evropské unie a změna Evropského fondu pro uprchlíky v květnu 2010 dobře máme tyto dokumenty, ale stále čekáme, že Rada ukončí proces spolurozhodování. Současné pilotní projekty v deseti státech jsou pouze zrníčkem písku v porovnání s cestou, která je stále ještě před námi. Členské státy na jihu jsou pod obrovským tlakem, především od té doby, kdy začala lidová hnutí v Egyptě a v Tunisku a válka v Libii. Lampedusa, která má pět tisíc obyvatel, dostala přibližně, nebo do té přijelo asi 6 tisíc přistěhovalců od té doby, kdy začaly tyto konflikty. Pilotní projekty, o kterých jsem mluvil, jsou nedostačující a zdaleka nepokryjí ten tlak, který pociťuje Itálie a Malta. A v budoucnu takový tlak zažijí i další země Středomoří. EU musí těmto zemím pomoct. Je rozhodující, aby rada vyřešila vnitřní spory, které brání v tom, abychom plně rozvinuli evropský program pro přesídlování a musíme také zajistit, že blok v radě nějakým způsobem vyřešíme. Masivní přesuny obyvatelstva postihují celou EU, nejenom její část. A na závěr, minulý týden jsem říkala, dnes to opakuji, že Evropský parlament musí být na libijské hranici. Nestačí, že minulý týden deset kolegů bylo v Libii. I my ostatní musíme být schopni vyhodnotit humanitární situaci v této oblasti. Děkuji. A nyní jménem socialistů a demokratů pan Moraes na jednu minutu. Pane předsedo, paní ministrině, já myslím, že jednoznačně slyšíte, že v této sněmovně všichni ze všech politických skupin skutečně žádáme radu, aby udělala všechno, co je v jejich silách, aby se z přesídlování uprchlíků stala realita. To není to též jako sdílení břemene a vidíme sice zlepšení společného azylového systému, nicméně tady žádáme, abyste odblokovali překážky, které znamenají, že systém přesídlování v Evropské unii je vysoce nedůvěryhodný. Postaráme se zhruba o 4 tisíce uprchlíků v celé Evropské unii. A podívejte se, jaká čísla mají ve Spojených státech. Musí to být aspoň srovnatelné. Nezapomínejme, že převážná většina těch, kdo přišli o domov, jede do rozvojových zemí. Poučení ze severní Afriky je takové, že všichni tito lidé plynou do zemí, které nejsou schopny vypořádat se s takovým břemenem. Důvěryhodnost našeho systému musí být taková, musí být dosažena, rada musí odblokovat tyto překážky, abychom měli důvěryhodný systém přesídlování. A o to vás dnes večer žádáme. Děkuji vám, pane kolego Moresi. A nyní paní kolegyně Brýspek na jednu minutu. Vážený pane předsedající, vážená paní ministrině, jedno číslo, jedna konstatace, jedna otázka. Eh, více jak 10 milionů uprchlíků ve světě, eh, zranitelné osoby, ženy v ohrožení, eh, děvčat, děti nezletili bez doprovodu. To je vážná krize, musíme reagovat. Jde nám přece o lidská práva. Již před rokem parlament dal svůj souhlas, tady se připojí ke kolegům a žádám paní ministrině, aby a konstatuji tedy velice silný konsenzus napříč politickým spektrem v parlamentu. Ehm, a otázka, já eh, nechci věřit, že by šlo o cynismus ze strany eh, rady, když eh, se ukazuje, že u prvního čtení není stanovena žádná lhůta, že je možné blokovat postup spolurozhodování. Jde o naléhavé téma, není možné čekat do roku 2012, paní ministrině. Měli bychom se oprostit od té schizofrenie, je třeba, aby členské státy postupovaly eh, koherentně, eh, právní rámec eh, se rysuje, je možné je vytvořit a musíme řešit tuto naléhavou hrozbu či potřebu dnešního světa. Děkuji. Děkuji jako další na jednu minutu pan já, pane předsedo, jsem eh, bývalý ministr pro záležitosti imigrace ve Spojeném království. A já musím říct, že eh, vzhledem k tomu, co se děje ve světě, eh, je toto velkou prioritou a naší naději. Velká Británie v minulosti už měla velké programy pro znovu usídlování. A my jsme debatovali Eh, jakým způsobem se podělit o toto s českými zeměmi, kteří už jsou přetížené. Eh. My potřebujeme kooperaci a komunikaci také mezi parlamentem a radou. Rada musí být aktivnější a odhodlanější. Já bych byl skutečně rád, eh, kdyby eh, rada nás pravidelněji informovala o tom, co chce dělat a zejména teda, eh, jak se má postupovat v souvislosti s současnými událostmi v severní Africe a možná by se mělo uvažovat také o povinných kvótách pro členské země. Děkuji. Nyní paní kolegyně Kalina dvě a půl minuty. Děkuji. Znovu sídlování, to je velice důležitý instrument eh, vzhledem k imigrantům. Například Spojené státy každoročně přijímají tisíce uprchlíků na své území. Znovu sídlování eh, se příliš Evropské unie netýká ve srovnání s tím. To znamená, eh, my tedy říkáme, že bychom se měli to migraci zabývat už na místě, kde vzniká. Ale místo toho se dá říci, že eh, imigranti, než by šli do zemí, eh, které na to mají, tak proudí do zemí chudých, jako je Pakistán nebo Syrie. Zde ovšem nejsou kapacity na její přijetí, takže musí tam žít eh, ve skutečně mizerných podmínkách. Například eh, přesídlování uprchlíků z Iráku do Evropské unie ukázalo, že to funguje. Nicméně přijali jsme jenom velice směšně malý počet těchto uprchlíků. Mnohým uprchlíkům je třeba nabídnout férovou šanci, aby mohli začít nový život a Evropský parlament by zde měl uplatnit své právo. A já myslím, že není fér, když se říká, že my něco zdržujeme. My jsme se pokusili uplatnit eh, své parlamentní právo a nyní eh, toto zdržuje rada tím, že naše právo se snaží neuznávat a odkládat. Já bych tedy ráda věděla od vás, od rady, jaký máte konkrétní a přesný harmonogram pro překonání těchto obtíží a zavážete se osobně k tomu, že o tom budete jednat co nejdříve, poněvadž my každým dnem ztrácíme další a další čas. Musím říci, když se zaměříme na jiné nástroje pro uh, tuto situaci, Eh, tak eh, znovu sídlování by mohlo eh, být velice užitečné, třeba v souvislosti s Severní Afrikou, ale máme i jiné nástroje, například směrnice o dočasné ochraně nebo interní distribuce uprchlíků. To jsou instrumenty, které máme, ale nevyužívají se. Takže tady skutečně lze vyvinout tlak na členské země, eh, které se hrají tedy metové brouky. Já by byla ráda, kdybychom do roku 2012 bychom měli eh, skutečně společný asilový systém. Děkuji vám. Nyní pan kolega Borgesio tady není, takže pan kolega Segedy na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, když dnes mluvíme o migraci, samozřejmě nemůžeme nemyslet na události v Severní Africe, nemůžeme je neanalizovat. Jedna věc, kterou bychom měli uvítat, je to, že tito lidé teď bojují za demokracii. Ale je velice smutné, že vidíme, že spousta lidí přijde o svůj bývalý život. Vidíme, jak umírají civilisté, děti, ženy. A to je jenom krátkodobý dopad toho, co se stalo. Ale negativní dopady migrace poznáme až v dlouhodobém horizontu. Jenom si vzpomeňte na Libii a na ten, to půl milionu lidí, kteří museli v posledních dnech opustit zemi. A je tady ještě něco, co situaci dál zhoršuje. Západní Evropa už je plná. Východní Evropa teď zápasí s dalším problémem. Romská menšina začíná dominovat, pokud je o podíl na počtu obyvatele. Podívejme se na situaci, že bychom přijali tyto uprchlíky co kulturní napětí, etnické napětí, které by pak mohlo vzniknout. Ale já myslím, že není možné násilně přesídlovat víc uprchlíků v Evropě. Proč byl zastaven tento liberální postup? Já vám to řeknu. Tato koncepce migrace má podle mě určitou vadu. Zamyslete se nad tím. Podívejte se na tento sál. Kolik je tady v tomto sále liberálů, když mluvíme o migrační politice? Já myslím, že by se měli stydět. Nemělo by je překvapovat, že nedosáhnou svých cílů, když nepřijdou na takovouto rozpravu. Takže musíme využít energii k tomu, abychom dali lidem zdroj živobytí tam, kde jsou, v severní Africe. A vrátit Evropanům důstojnost. Děkuji vám, pane kolego Segary. To byli řečníci za frakce a nyní jednotliví řečníci. Pan Koelio na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo kolegové. Mě těší, že paní ministrině zdůrazňuje eh, význam uprchlíků a jejich usídlování. Jsou tady miliony uprchlíků a zhruba kolem dvou tisíc lidí ročně potřebuje eh, tento náš eh, program. Týká se to Severní Afriky, ale také Somálska a řady dalších zemí. Pokud se týče humanitárních krizí, jak řekl pan Pavel Nikolau, to jsou lidé, kteří potřebují potravu, kteří potřebují zdroje. Já bych velice rád z vašich úst slyšel, že tento proces eh, nám nefunguje jenom z právních důvodů, ale já myslím, že eh, ono je tady více důvodů. Eh, máme tady spolurozhodování, které nějak nikam nedospělo a parlament neslyšíme, pardon, ale dále neslyšíme, že by hovořila o názorech parlamentu. Pokud se týče usídlování uprchlíků, to je věc, kterou potřebujeme. Ale kvůli právním překážkám to prostě nefunguje. Hovoříte o prioritách. Jaké jsou ty priority? No je to určitě to znovu usídlování. Nemůžete říct, že by to nebylo důležité. Zítra v radě určitě budete říkat, že to je důležité. My potřebujeme návrh od eh, rady eh, tak, eh, jak by to mělo vypadat, jak by měly vypadat ty mm, proudy uprchlíků. A já vím, že vy můžete říci, že to bude až příště, ale my to chceme neodkládat. Děkuji, paní kolegyně na dvě minuty. Děkuji, vážená paní ministrině, vážení kolegové, vážené kolegyně. Pokud je o humanitární krizi v Libii, v kontextu tedy této krize je důležité, aby Evropa postupovala jednotně v oblasti přesídlení. Eh, UNHCR apeluje od 1. března na mezinárodní společenství, aby se eh, účastnilo eh, urgentního programu přesídlování, ale žádný členský stát zatím nevyjádřil svůj záměr takto postupovat. Itálie evakuovala urgentně osoby z Tripolisu, ale eh, nejsou žádné známky toho, že by došlo k přesídlení těch 4 000 zločinných osob. Odpovědnostem Evropské eh, unie v této věci je taková, že si nemůžeme dovolit nečinnost. Eh, je třeba vyjádřit zvýšenou solidaritu s danými státy a obyvateli. Tunisko přistupuje na otevření své hranice s Libii. Evropa je musí podpořit poskytnout pomoc v oblasti mezinárodní ochrany uprchlíků. Humanitární krize v Libii který je eh, důležitá pro EU z eh, tří hledisek. Jednak EU eh, musí velkoryse poskytovat přesídlení pro ty, pro které přesídlení poslední možnosti. Je třeba mít na paměti, že v roce 2009 asi 87 tisíc uprchlíků bylo přesídleno přesídleno ve světě, ale jenom zlomkové procento z toho v Evropě. Kromě tohoto kvantitativního cíle veškerá evropská politika, kredibilní politika přesídlování musí vycházet z kvalitní přípravy uchazeče o přesídlení. Je třeba zohlednit zranitelnost dané osoby a také eh, kvalitu eh, přijímacích eh, středisek a podmínek. Pokud je o integraci, jak už upozorňoval v roce 2010 ve svém usnesení parlament, EU e se může opřít o různé zkušenosti v členských, získaných členských státech a měla by postupovat koordinovaně v této věci. Děkuji. Není na jednu minutu paní Rozbach. Tak, Děkuji, pane předsedající. Všude na světě existují pr- migrační proudy. Někdy je to kvůli válce, někdy kvůli přírodním katastrofám. A tito lidé potřebují ochranu. Většina z nich se následně vrací do své vlasti, ale mezi tím e, někteří prostě zpátky nemohou a musí se usídlit jinde. E, okolnosti se mění den ze dne. Třeba v, Africké, v severní Africe probíhají události, které vyvíjejí velký tlak na jižní hranice Evropské unie. A možnosti jsou v členských zemích různé. Proto se ptám, může rada říci, eh, jaké části těchto migračních proudů budou eh, přebírat jednotlivé státy. Myslím si, že ta kompetence eh, asilové politice eh, je momentálně v problematickém stádiu. Také by mě zajímalo, zda rada může říci, jestli je pro nebo proti společnému programu znovu sídlování. Děkuji nyní pan kolega Romeo Ropes na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, vážení poslanci, Toto je jednoznačný problém i v veřejného mínění. Jak přesvědčit členské státy o tom, že je lepší společná politika pro přesídlování? To, že jeden členský stát chce zachovat svou svrchovanost v této oblasti, není překážkou v tom, abychom měli politiku společenství, která určí priority a ty priority se pak odrazí i ve finančních fondech pro uprchlíky. A proto je naléhavé, aby se tato otázka odblokovala protože řešení je celá spousta a rada by to měla nějak vyhodnotit. Pokud členské státy mohou dostat prostředky z tohoto fondu bez jakékoliv podmínečnosti, pak nikdy nebudeme mít společnou politiku pro přesídlování. A proto společná asilová politika je otázka, která je nedořešená. Nemůžeme to prostě schovávat a bylo by pokrytecké, kdybychom se chovali takto. A není to jenom otázka hodnot. Nedostatek koordinace a společné solidarity, to stojí členské státy ještě mnohem víc. Děkuji, kolegyně Romero López. A nyní na minutu dostává slovo paní Flašíková Beňová. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní ministrině, téměř před rokem jsem v tomto plánu uvedla, že necelá polovina členských států Evropské unie má oficiální programy pro přesídlování pro uprchlíky z třetích zemí. Tyto programy navíc nejsou dobře koordinované. V důsledku nízké úrovně koordinace a spolupráce mezi členskými státy Unie jsou náklady spojené s přesídlováním nepřiměřeně vysoké. Stále platí, že při dostatečné politické vůli budeme schopni vytvořit účinný, spravedlivý a solidární program pro přesídlování. Za tímto účelem bude nutné vytvořit nejen program, ale také speciální fond pro přesídlování uprchlíků v Evropské unii, z tohoto balíčku by se financovalo vytvoření národních programů přesídlování tam, kde zatím nejsou, ale také koordinační činnost na ústřední úrovni. Sice o tom víme už dlouho, nejméně rok máme politický koncensus mezi parlamentem, radou a komisí, nemáme konečné rozhodnutí a proto se připojuji ke kolegům s přáním a se žádostí, aby rada zařadila dokončení procesu spolurozhodování v této oblasti mezi své priority. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně. A nyní catch the eye. A já dávám slovo paní kolegyni Figueiredo. Pane předsedo, já myslím, že eh, my se opravdu eh, velice vážně musíme zabývat eh, problematikou imigrace Eh, po celém světě existuje hlad, eh, zneužívání, pašování lidí, obchodování s lidmi, přírodní katastrofy a tak dále. Solidarita je příkazem dne. Potřebujeme specifická opatření eh, na podporu uprchlíků, na podporu nejpostiženějších zemí, což je dáno geograficky víme, že eh, ta už tak špatná situace v severní Africe a na středním východě se ještě zhoršuje. Čím my potřebujeme opravdu efektivní opatření na přesídlování uprchlíků, dostatečně důstojné. My prostě nemůžeme eh, odkládat eh, řešení. Tisíce lidí buší každodenně na naše dveře a neslyší žádnou odpověď. Děkuji vám. Nyní paní kolegyně Gál, říká vám předseda. Eh, eh, Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Vážená paní ministrině, eh, jak jste upozornila či zmínila, vidíme, že události v posledních týdnech ukazují, že problematika uprchlíků se kdykoliv může stát naléhavým tématem pro Evropu. Vzrůstá vlna uprchlíků a nejsme e, připraveni, nemáme vypracovanou strategickou odezvu na tuto výzvu. Jedním e, z nejdůležitějších nástrojů, které máme k dispozici, je přesídlení. Samozřejmě můžeme volat po větší solidaritě a lepší koordinaci, ale především potřebujeme společenský konsenzus. To především a v této oblasti e, musí vyvíjet úsilí všechny členské státy. Jsme rádi, že maďarské předsednictví eh, nechce vytvářet právní eh, překážky pro řešení tohoto tématu. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně. A ještě pan kolega Obermajer. Děkuji, pane předsedo. Eh, Někteří, některé politické skupiny politicky korektně říkají, že máme ještě málo uprchlíků v Evropě a e, ti, kteří e, utíkají z některých e, zemí, mají být usídlení v Evropské unii, kde je lepší životní úroveň. Už vidím, jak to vypadá na Lampeduze. Proč by nebylo lepší, kdyby se uprchlíci Eh, zůstali v blízkosti své původní země, které, v prostředí, které jim kulturně bližší. A také eh, proč nevyužívat zemí, které jsou eh, požadována za bezpečné pro uprchlíky. Děkuji, pane kolego Obermajere. A na závěr paní ministrině Děři dostává slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, já se pokusím odpovědět na všechny hlavní otázky, reagovat na všechny hlavní věci. Za prvé, podívejme se na to, jak si vede Evropská unie. Řada z vás říká, že zaostáváme. Zaostáváme za USA a dalšími státy, které jsou velkorysejší než my. Já myslím, že to tak není. Když se podíváte na počty uprchlíků, Každoroční počty uprchlíků samozřejmě jsou nižší než počty uprchlíků, které přijímá Austrálie, Kanada a USA. A rada říká, že je to dlouhodobá záležitost. Řešení situace uprchlíků je dlouhodobá záležitost. Ale podívejte se na spontánní žádosti předložené v EU. Jejich počet je mnohem vyšší než v jakémkoliv jiném regionu na světě. A já tady cituji údaje z UNHCR 27 členských států EU od roku 2005 do roku 2009 přijalo 1 milion 150 tisíc 980 žádostí a totéž číslo pro ostatní země 390 tisíc žádostí. Já myslím, že ta čísla vypovídají sama pro se, o za sebe. Za druhé, řada z vás se ptá na časový plán maďarského předsednictví. Já myslím, že je jasné, že musíme postoupit ku předu. Na tom se shodnou všichni. Je to nalehavá otázka. A já jsem to říkala už v lednu, když ten problém nebyl tak aktuální. v souvislosti s událostmi v severní Africe, ale už tehdy jsme měli konkrétní plány a snažili jsme se věci urychlit. Belgické předsednictví se snažilo prosadit strategii, jejíž cílem by bylo dosáhnout našeho cíle pro rok 2020. Jde o Dublin, Eurodac, směrnici o dlouhodobém pobytu. Pokračovali jsme v jednání o dvou dalších směrnicích, o přijímání uprchlíků. A já si myslím, že této strategii se v radě dostalo podpory. A také v komisi a v parlamentu. A myslím si také, že máme určité hmatatelné výsledky. Takže otázka dlouhodobého pobytu. Parlament a rada se dohodli, a rada tuto dohodu oficiálně přijme za několik týdnů. Směrnice o kvalifikacích. Tady maďarské předsednictví dostalo mandát zahájit neformální trialog. Chtěli bychom začít co nejdřív a doufáme, že se můžeme spolehnout na Evropský parlament jako partnera v tomto postupu. Pokud je o nařízení Dublin a nařízení o Eurodaku, tam jsme dosáhli značného pokroku v radě. Už nám zbývá jenom několik otázek, které jsou hodně politizované. A pak pokud je o postup a podmínky přijímání uprchlíků, Tady Evropská komise přišla s prohlášením, že má v úmyslu předložit nový návrh. V prvním čtení, nebo v předchozím funkčním období bylo ukončeno první čtení této směrnice a výbor Libe se teď zabývá úpravami směrnice o přijímání uprchlíků. Oba spoluzákonodáci se jistě dohodnou o nařízení Dublin a nařízení o Eurodaku. Jakmile začnou jednání. A jakmile komise předloží návrh, můžeme pokračovat v práci. Severní Afrika. Zmínila jsem veškeré úsilí maďarského předsednictví v této oblasti, návštěvy hranic. Na zasedání rady 11. dubna vyhodnotíme migrační situaci, ale těm z vás, kdo nás kritizují, bych chtěla říct, že už v návrhu závěru rady jsme zmínili, nakolik významná je situace uprchlíků. A když to budeme považovat za nutné, uvidíme, jak to postupuje. Jsme připraveni svolat mimořádné zasedání Rady pro vnitřní záležitosti za maďarského předsednictví. Snažíme se tedy urychlit legislativní práci, děláme všechno, co je v našich silách a chtěli bychom, aby vy a komise jste udělali totež. Pan Coelho a také ostatní změnili následující problém. Změnu nařízení o uprchlících. Já už jsem na úvod říkala, že souhlasíme s politickým content, obsahem. To je e, právní záležitost. Jsme rukojmí právní debaty. Stejně jako se to stává ve vztahu ke všem dalším nástrojům, Pořád se mluví o tom, jestli jde o prováděcí akty nebo akty přenesené pravomoci. Pořád nás brzdí stejná debata. A já vám řeknu jednu věc. Připouštím, že je to velice důležitá záležitost, ten právní postup, kterým se máme řídit. A myslím si, že mimochodem je velice obtížné pro evropské občany pochopit, co jsou to prováděcí akty a co jsou to akty v přenesené pravomoci. Pokud je o naléhavé záležitosti, musíme rychle najít řešení a o to já se také snažím. Samozřejmě současně musíme plně dodržovat Lisabonskou smlouvu. Ale ta hranice není úplně jasná ve všech případech. Hranice mezi prováděcím aktem a aktem v přenesené pravomoci. A my se domníváme, že v tomto případě bychom měli využívat prováděcí akty. Myslím, že bychom o tom ještě měli jednat, ale Chci zdůraznit jednu věc. Byla bych nerada, kdyby se tato záležitost stala obětí právní debaty. Měli jsme v úmyslu zařadit otázku uprchlíků na pořad jednání Černové rady. V současné situaci je to o to důležitej, důležitější. A já si myslím, že musíme naplnit toto zasedání rady náležitým obsahem, abychom také mohli přijmout mnohem silnější rozhodnutí než před dvěma, třemi měsíci. Dostala jsem ještě další otázky, které se týkají toho, co se stane, když budeme čelit eh, tokům uprchlíků, proudům uprchlíků. Já myslím, že bychom to neměli přehánět s naší představivostí. Už jsme přijali hodně opatření. Evropská komise byla neuvěřitelně aktivní, zaujala určitý postoj a to též platí i pro tuniské orgány a Mezinárodní organizace pro uprchlíky. Všichni si plní své úkoly, situace je pod kontrolou. Nejnaléhavější je repatriace. A ta probíhá. Ale to neznamená, že přesídlení není aktuální otázka. V Itálii máme právní problém. Ten zatím nebyl dořešen, ale já myslím, že Itálie už přijala 125 osob pokud se nepletu. Takže já myslím, že členské státy skutečně aktivně podnikají kroky s cílem vyřešit tento problém. Samozřejmě to neznamená, že nepotřebujeme novou legislativu. Tu potřebujeme. A měli bychom usilovat o koncensus. Chci vám ještě jednou poděkovat, děkuji vám za pozornost. A jak oznámilo maďarské předsednictví, bude to předsednictví, které prokáže, že na těchto věcech nám záleží. Zaměřujeme se na romskou strategii a chci vás ujistit o tom, že pokud je o uprchlíky, budeme i Romům věnovat speciální pozornost. Eh, děkuji vám, paní úřadující předsedkyně rady. Eh, pan Tamareš, eh, k jednacímu řádu? Ne, jiné otázky nemohu připustit. Ne, je to eh, komentář nebo metodické povahy. Rada nám řekla, že eh, se vším eh, souhlasí, kromě článku 290. Po koordinaci s našimi stínovými zpravodaji chci k metodice říci dvě, dva komentáře. Pan předseda, pane Tabarši, Eh, my bohužel už máme velké spoždění, proto vám odebírám slovo. Já nemohu přijmout žádné komentáře tohoto typu, pouze procedurálního charakteru, technické poznámky.